ve všech čtyřech pilířích eh, jsme zaznamenali pokrok. V rámci prvního pilíře Evropa konvergence se eh, rumunské předsednictví velice snažilo o pokrok, zejména pokud jde o vyjednávání o eh, víceletý finanční rámec 2021 eh, až 2027, jak na politické, tak na sektorové úrovni. Také se nám podařilo uzavřít jednání v celé řadě témat týkajících se bankovní unie a kapitálové unie a zajistili jsme eh, dlouhodobou vizi eh, vnitřního trhu. A dospěli jsme i ke konkrétním výsledkům eh, v oblasti vnitřního trhu, energetiky, sociální otázky a tak dále. Na to vše se nyní bude dát navazovat dalšími eh, předsednickými zeměmi, Finskem a Chorvatskem. Digitální éra eh, započala, éra umělé inteligence také a tady eh, rovněž vznik vznikly první závěry. Naše předsednictví například přijalo závěry k provádění digitálního vnitřního trhu, také pokud je o směrnici o autorských právech. A přitom všem jsme měli na mysli evropského občana. On má stát v centru naší vize. Posílení Eh, soudržnosti Unie eh, v tomto ohledu bylo také naší prioritou a také eh, vznik Evropské agentury pro práci bylo pro nás důležitou prioritou. Pokud je o energetiku, došlo k přepracování směrnice o plynu a tady je nutno zdůraznit jednotný rámec, pokud jde o dodávky ze třetích zemí. Také e, jsme vytvořili dlouhodobou vizi nebo předpoklady pro dlouhodobou vizi e, klimatické neutrality. Schválili jsme první nařízení o emisních normách e, ve vztahu k těžkým užitkovým vozidlům. Druhá, druhý pilíř Evropa bezpečnosti. Tady jsme se snažili zvýšit eh, míru bezpečnosti v Evropě a zohlednit očekávání v tomto ohledu našich občanů. Nyní máme Evropskou pohraniční a pobřežní eh, stráž, která je nově definována, je zajištěna interoperabilita a to je signálem toho, že operační systémy mají spolupracovat a mají se doplňovat. A to je dobrý příklad toho, že členské státy budou lépe spolupracovat eh, v zájmu Eh, zvýšení bezpečnosti a lepší ochrany šengenského prostoru, protože Rumunsko eh, se na tom nadále chce podílet. Eh, migrace. Tady jsme se snažili o postup v jednáních, pokud jde o evropskou asilovou a migrační politiku. Eh, samozřejmě, že se v tomto tématu projevují rozdíly, ale přesto se nám podařilo dosáhnout pokroku, zejména pokud jde o směrnici o navracení a také o určité časově omezené závazky. Probíhají také jednání o evropských sítích týkajících se styčných důstojníků eh, v rámci migrace. Nyní kybernetické útoky. Tady byl přijat eh, rámec, ochranný rámec eh, na obranu proti kybernetickým útokům které ohrožují členské státy. Rumunsko bude v tomto ohledu nadále aktivní. Jehož, jeho cílem je vytvořit evropskou specializovanou agenturu v tomto ohledu. A nyní k vnější činnosti to spadá pod pilíř Evropa jako globální aktér. I zde jsme usilovali o posílení obrazu Evropy co by globálního aktivního hráče, eh, který dodržuje eh, své mezinárodní závazky a i závazky ve svém sousedství. Týká se to západního Balkánu, východního sousedství a eh, oblasti Černého moře geostrategicky, eh, ekonomicky, ekologicky je to velmi důležité. Západní Balkán, tady se nám podařilo eh, zaznamenat v globálním kontextu historické pokroky a strategické možnosti v regionu by měly být eh, využity. Jedná se o Albánii a Severní Makedonii. Relevantnost našich eh, cílů je viditelná, zejména když se podíváme na eh, vzájemnost našich cílů. Dezinformace nebo šíření dezinformací je v této době velmi aktuální hrozbou a proto Rada také schválila zprávu o potírání dezinformací. Dalším významným cílem našeho předsednictví byl um, boj proti antisemitismu, xenofobii a eh, nenávistné retorice a dalším formám eh, nenávisti. Eh, doufám, že v tomto úsilí budou nadcházející partneři pokračovat také eh, rovné postavení mužů a žen bylo pro nás velmi eh, velkou prioritou. To se objevuje také v architektuře nových eh, vrcholných funkcí parlamentu a komise. My chceme konsolidovat evropskou integraci a během eh, šesti měsíců našeho mandátu jsme ukázali, že pro evropský postoj musí být eh, stále naším leitmotivem. Spolu s týmem jsme se snažili, aby naše předsednictví probíhalo co nejlépe a orientovali jsme se podle evropského ideálu, který jsme stále měli před očima. A tento cíl přispěl k posílení evropské integrace a také postavení Rumunska v něm. Evropská unie má pro své občany velký význam a to musí být neustále stvrzováno konkrétními výsledky. Nechceme Evropu mnoha rychlostí a ani Evropu koncentrických kruhů. Rumunsko chce nadále usilovat o konsolidaci eh, evropské integrace a současně nám jde o eh, její prohlubování eh, a také jde o naše, o naše přijetí do šengenského prostoru, v němž e, jsme v podstatě již členy. Budeme postupovat v tomto ohledu pragmaticky, tak, abychom e, naplnili principy ze Sibiu. Jde o hodnoty právního státu a demokracie. A je samozřejmě velmi důležité, aby se neprojevovaly mezi, mezi členskými státy rozdíly které by přijímaly odlišné standardy a normy pro občany. Během našeho eh, předsednictví radě jsme také ukázali, že jsme plnoprávným členem Evropské unie a také jsme stvrdili, že odpovídáme nebo dostojíme kontrolnímu mechanismu a to vše povede k silnější a také entuziastičtější Evropské unii. Tento entuziasmus jsme také eh, projevili Domníváme se, že eh, naše rumunské předsednictví bylo dobrým základem pro další pokrok evropské integrace v příštím období. Přeji finskému předsednictví radě mnoho štěstí. Děkuji vám a děkuji také za vaši podporu během uplynulých šesti měsíců. Děkuji za dobrou spolupráci a jsem přesvědčena, že rumunské předsednictví eh, radě v uplynulých šesti měsících zůstane eh, v paměti nejenom Rumunu, ale i Evropské unie jako úspěšné období. Děkuji. Děkuji, děkuji paní předsedkyně Dancila. A nyní má slovo Maroš Ševčovič, místo předseda komise. Děkuji mu, že přišel dnes za námi. Uh, Děkuji. vážený pane předsedo, vážená paní premiérko, milí poslanci, poslankyně Evropského parlamentu. Pro mě je vždycky potěšením být mezi vámi v Evropském parlamentu, především dneska, protože vím, že jste právě dopoledne hovořili o očekávání a společné vizi naší společné budoucnosti na následujících pět let. Budeme hlasovat o této vizi a poté už nás čeká práce v pětiletém legislativním období. Je to rozhodující období, čeká nás mnoho výzev, ale zároveň příležitostí pro všechny. Spolupráce s Evropským parlamentem, s jeho silným mandátem, díky vysoké účasti na evropských volbách, bude samozřejmě zásadní. A to nepochybně, protože všichni sdílíme určitou odpovědnost za Evropu. Proto, aby Evropa byla úspěšnou, musíme hrát jako tým na základě samozřejmě kompromisu, ale zároveň bránit společné evropské zájmy. Věřím, že toto platí nejenom pro rumunské předsednictví, které nyní hodnotíme dneska odpoledne, ale zároveň, že je to součást ducha naší společné práce posledních pěti let. Rád bych vám poděkoval, vážená paní premiérko, za veškeré úsilí, které Rumunsko udělalo v tom, aby se Evropa posunula ještě o krůček dál. Rada, parlament i komise musí spolupracovat ve společném evropském zájmu. Toto nejlépe charakterizuje to, že 354 návrhů, které předložila komise bylo schváleno a 90% dokonce jednomyslně. To nebylo jen tak, vyžadovalo to hodně těžké práce, energie, kompromisu a já věřím, že nový Evropský parlament eh, bude postupovat podobně konstruktivně. Rád bych poděkoval panu prezidentovi, paní premiérce a samozřejmě i skvělému velvyslanci při EU za úžasně odvedenou práci v průběhu předsednictví. Skutečně se uzavřely maximum možných legislativních fajlů před poslední plenárním zasedáním Evropského parlamentu v dubnu. A to je velice důležité, protože se vám povedlo v průběhu prvních 100 dnů vašeho předsednictví uzavřít 90 důležitých fajlů, což je projevem dostatečného odhodlání a vynaložené energie, například copyright směrnice nebo posílení pobřežní stráže, různé směrnice, které byly nesmírně obtížné a mm, včetně komisařky Nikolaj Garety, která eh, zastupuje oblast pro energetiku. Mm, samozřejmě jsme si všichni vědomi toho, jak důležitá práce to byla. Zároveň to je pokrok v oblasti sociální agendy, což bylo jednou z priorit naší komise od samotného počátku. Díky vašemu předsednictví máme vyšší minimální standardy pro pracující rodiče a pečovatele. Dále je zde mnoho dalších příležitostí pro Eh, otcovskou dovolenou pro zapojení žen na pracovní trh. Máme zde kontrakty, pracovní podmínky, které jsou transparentnější a předvydatelnější, především u atypických typů práce, která je buď na vyžádání nebo na částečný úvazek. A méně než rok poté, co jsme navrhli vytvoření Evropského pracovního úřadu, to vaše předsednictví se realizovalo. Pokud jde o další víceletý finanční rámec, rumunské předsednictví i v tomto ohledu odvedlo úžasnou práci, pokud jde o vyjednávání a pokrok i u sektorových návrhů. Dobrého pokroku jsme dosáhli i v jednom z nejdůležitějších, nejkritičtějších oblastí euro, oblast rozpočtové nástroje, eurozóna. A skutečně doufám, že i v následujícím v průběhu následujícího předsednictví dále pokročil. Víme, jak komplexní a složitá jsou rozpočtová vyjednávání. Ovšem záleží především na politické vůli v tomto ohledu a my nyní uděláme samozřejmě rozhodnutí, které by mělo představovat jistotu a stabilitu pro naše občany, naši budoucnost i podniky. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, vážená premiérko, Rumunsko prokázalo, že v tomto velice náročném období plném výzev dokáže propojit východ se západem, sever s jihem. Na samitu 9. května v Sibiu jsme to jasně pocítili. To byl důležitý okamžik pro Evropany i pro Rumuny. Viděli jsme, jakým způsobem skutečně mohou evropské barvy mm, zablát s plnou hodnotou a s plným odhodláním ve jménu společného budování evropské budoucnosti. Na závěr bych rád řekl, že věříme, že Rumunsko by mělo být plnohodnotným členem šengenského prostoru a proto volám potom, aby eh, členské státy v tomto ohledu pokročily. Podobně, jak už komise zdůraznila v minulosti, samozřejmě si velice ceníme boj eh, proti korupci, za právní stát, který vynakládá v této si naši občany zaslouží. To, za to bych vám rád poděkoval. A pokud je o osobní zkušenosti, já jsem navštívil několikrát vaši zemi před i po těch velkých změnách, které proběhly ve světě a proto mohu říci, že jste dosáhli obrovského pokroku v posledních několika letech a vaše první předsednictví Evropské unie by mělo být něco, na co by mohli být všichni vaši občané hrdí. Rád bych vám poděkoval za skvěle odvedenou práci a rumunsky řekl Multomesk. Děkuji. Yeah. Děkuji, děkuji pane místo předsedo Ševčoviči a nyní si vyslechneme politické skupiny za EPP. Má slovo pan Kovačev. Prosím, máte slovo. Děkuji za vážený pane předsedající, vážená paní premiérko, vážený pane komisaři. Za EPP dovolte, abych nejprve poděkoval panu prezidentovi Hanesovi, jakož i vám, paní premiérko, a vládě rumunské i všem těm, kteří udělali z vašeho předsednictví obrovský úspěch. Vy jste se zhostili této odpovědnosti ve velice obtížném období, období, které mm, bylo poznamenáno s kroky spojenými s odchodem Velké Británie z EU, ale zároveň institucionální obnovy evropských voleb do Europarlamentu a tak dále. V tomto obtížném období jste skutečně splnili velká očekávání nejenom z legislativního hlediska, ale zároveň stanovili určité hlavní směry a priority do budoucna. V průběhu vašeho předsednictví EU dosáhla pokroku v mnoha důležitých oblastech, digitální jednotný trh, směrnice GAS, jakož i bankovní unie. Pan komisař se o některých z těchto priorit zmínil. Dále je to jasný závazek na evropské úrovni pro další perspektivy rozšíření EU pro země západního Balkánu. Dále vítáme vaše odhodlání udržet toto jakožto prioritu v rámci našich jednání v EU po desetileté mm, období Sofijský summit eh, představuje další důležitou cestovní mapu pro tento důležitý region Evropy. Rakouské i rumunské předsednictví odvedlo obrovský kus práce při podpoře eh, dosažení tohoto cíle a musíme samozřejmě eh, reagovat i na realitu, protože přerušení tohoto procesu by znamenalo určitě určitý krok zpět pro celý tento region a tyto země. Mm, nevíme, kdo tam bude mít větší poté zájmy, které by mohly být i proti Evropské unii, čili je to to nesmírně důležité. Koheze a společné eh, hodnoty, to bylo motem rumunského předsednictví. Koheznější Evropa znamená silnější, mocnější Evropu. Mnoho důležitých fajlů bylo úspěšně dokončeno, především bych rád zúraznil dohodu ohledně regulaci Evropské pohraniční stráže, posílení naší kapacity v oblasti ochrany hranic je jednou z dlouhodobých priorit EPP. Jedna z nejdůležitějších svobod našich občanů, které si cení, je volné cestování. A tuto svobodu můžeme zajistit pouze, pokud zajistíme naše externí hranice a budeme je monitorovat na všech místech dostatečně pozorným způsobem. Pokud jde o Bulharsko, my jsme šli, jdeme dobrým příkladem, pokud jde o zajištění externích hranic. Zajistili jsme velkou, velký stupeň ochrany, bezpečnosti i díky evropské solidaritě. A toto musíme usnadnit a umožnit celé Evropské unii. Musíme mít silnější pohraniční kapacity, zvýšit tyto kapacity, které umožní okamžité využití těchto složek, jakmile je země pod velkým migračním tlakem podporujeme i posílení Frontexu o 10 000 nových pohraničníků, kteří budou napomáhat národním orgánům. Dalším klíčovým tématem byla rozprava ohledně víceletého finančního rámce pro následující programové období. EPP si přeje ambicioznější Evropu a potřebujeme dostatečné prostředky na to, abychom splnili tyto ambice a očekávání. Nemůžeme očekávat, že Evropa přinese výsledky pro a splní očekávání našich občanů, pokud nebudeme mít dostatečně efektivní nástroje, které budou přizpůsobené měnícímu se světu. Jednání jsme chtěli ukončit ještě před evropskými volbami, to je pravda, ale i přesto bychom chtěli poděkovat vašemu předsednictví za veliký pokrok dosažený v prvním pololetí letošního roku. Je důležité, abychom nesnížili podíl evropského rozpočtu pro kohezní politiky po opatření po roce 2020. Strukturální a kohezní fondy, včetně pomáhají překrývat eh, infrastrukturní problémy a zároveň bojovat proti chudobě. Nejenom v Rumunsku, ale i v mnoha jiných zemích. Musíme dělat mnohem více, abychom bojovali za vymícení chudoby v celé EU. Rádi bychom viděli ale lepší výsledky v oblasti východního partnerství a zlepšení rozšíření šengenské zóny, šengenské eh, prostoru. Bohužel Rumunsko a Bulharsko pořád ještě nezískali zelenou v tomto ohledu. Dále je to jmenování evropského veřejného žalobce. My podporujeme úsilí boje proti podvodům a v, za obranu finančních zájmů EU. To je jasné, ovšem Evropa není pouze finančního charakteru, peněžního charakteru. Evropa je rovněž založena na hodnotách, nesmíme na to zapomínat. Jsme eh, unii založenou na demokracii, právním státě a základních práv. Toto jsou hodnoty, které nám EPP leží na srdci. A dále je to nejenom každodenní řízení, každodenní evropské agendy, ale zároveň i strategie do budoucna. I za to je odpovědno předsednictví Sibiu. Summit eh, organizovaný pod záštitou prezidenta Johannesa to jasně prokázal. Došlo k podepsání prohlášení, které by měly mít za cíl vytvoření silnější, demokratičtější, sjednocenější unie. Obdrželi jsme veliký rozsáhlý mandát na základě evropských voleb. Více než 50 lidí šlo k volbám a nyní je na nadcházejícím předsednictví, aby dokončilo tuto práci a společně s námi, jakož i novým předsedou či předsedkyní Evropské komise. Doufáme, že tento post bude dneska e, odsouhlasený, tak aby došlo i k realizaci plánu, které nastínila paní e, der Leinen dneska dopoledne. Takže ještě jednou děkuji a přeji hodně štěstí novému předsednictví. Děkuji za skupinu SAD paní předsedkyně Garcia Pérez. Děkuji, pane předsedo, pr- eh, paní premiérko Rumunsko eh, se ujalo funkce předsednictví v klíčové etapě Unie. To nebylo snadné vzhledem k eh, nejistotám Brexitu, vzhledem k velkým výzvám a i k krátkému Eh, času, které mělo kvůli volbám také, ale bylo to jedno z nejplodnějších předsednictví. Je třeba poblahopřát rumunské vládě a jsem ráda, že zde mohu teď přivítat paní premiérku Dančilu. Ano, vaše vláda eh, usnadnila řadu dohod a také i zrealizovala významnou práci příprav možného opuštění Spojeného království a tak, aby to šlo způsobem nejvíce hladkým, tak, aby Britové, stejně jako občané Unie, to měli velice hladké. A takže vaše předsednictví se snažilo především reagovat na potřeby občanů. Centrální téma byla soudržnost, solidarita mezi občany a také i solidarita mezi územími Unie. Víme, že je zde celá řada regionů, které se vyprazňují. Proč? Protože mladí tam nevidí svou budoucnost a proto jako by měla být eh, eh, prioritou především eh, Unie soudržnosti. A k tomu je třeba využít nové technologie, novou technickou transformaci a pomoci těmto regionům. Za čtyři měsíce se podařilo rumunskému eh, předsednictví uzavřít 80 eh, předpisů a eh, některé významné dohody. Dovolte, abych ocitovala především přípravu a dohody, které se týkají sektorových návrhů pro finanční rámec na příštích sedm let. Tento komunitární rozpočet se musí uzavřít mm, Eh, ještě za této komise, aby mohl začít fungovat. Pouze se solidním rozpočtem budeme schopni realizovat politiky, které od nás občané očekávají. Rumunské předsednictví úspěšně i podpořilo nebo po, přijalo opatření v rámci sociálního pilíře pro pracující. Eh, přijala se směrnice pro spravedlivé podmínky práce a Eh, zde se vlastně vytvořily takové základy evropského pracovního práva. A potom já eh, eh, bych chtěla zmínit velký úspěch této legislat- no, tohoto legislativního období byla směrnice o slaďování profesního, obecního, a, profesního a soukromého života a mm, odměňovaná rodičovská dovolená. Zde i jste pracovali na tématu solidarity, spravedlnosti, rovnosti, příležitosti a i, eh, hodno, eh, i jste eh, se zabývali hodnotami různorodosti, diverzity, což je důležité a proto, abychom i lépe bojovali proti rasismu a xenofobii a proti všem formám nesnášenlivosti. Paní premiérko Dancilo, nyní eh, předáte štafetu finskému předsednictví, které naváže na vaši dobrou práci a bude budovat Evropu pokrokovou, spravedlivou a různorodou. To je to, co občané EU si přejí. Děkuji. Děkuji za Renew Europe má slovo pan Tudorake. Prosím, máte slovo. Mulțumesc, domnule președinte, doamna prim-ministru Dăncilă, Pane předsedo, pane místo předsedo, pane předsedo, První rumunské předsednictví bylo předsednictvím rozdílů. Na odborné úrovni schválili diplomaté a úředníci 90 různých tematických aktů. K tomu eh, chci poblahopřát a eh, těmto odborníkům a úředníkům se blahopřeje příliš málo. Totež ale nelze říci o politicích v předsednictví. Stávající vláda v Bukurešti se příliš zabývala eh, justičními kauzami ve své zemi a mm, příliš se málo se mohla věnovat tudíž evropským záležitostem předsednictví. Došlo také na eh, protievropské projevy a 26. Eh, května jim to rumunští voliči spočítali. Občané eh, chtějí více než politiky, které mají nyní. Rumuni museli vystát dlouhé fronty, aby mohli hodit své hlasovací lístky do uren takovéto možnosti nebývají časté a e, rada e, nemohla celou řadu choulostivých témat uzavřít a tudíž e, řada výsledků nebyla předložena nesmíme se dopustit stejných chyb jako u posledního víceletého finančního rámce, kdy se stalo to, že koneční příjemci byli znevýhodněni. Potřebujeme více zdrojů pro politiku zemědělskou a také pro politiku soudržnosti, aby se eh, konečně překlenuly rozdíly mezi východem a západem. Potřebujeme více prostředků do vzdělávání a školství, aby se eh, alespoň naplnili minimální standardy v rámci Evropy a také konečně musí být obsazen i úřad veřejného žalobce. To celé bylo blokováno, nebyla dostatečná politická vůle. Já doufám, že nyní dospějeme i na úrovni Evropského parlamentu k pokroku. A za třetí, potřebujeme také pokročit v oblasti migrace a azyl komise a rada musí konečně jednat o šengenském prostoru. Žádná země tady nesmí zaostávat a nesmíme připouštět eh, další otazníky, pokud jde o otázku vnitřních hranic. Děkuji. Děkuji za zelené. Pan Lambert, prosím, máte slovo. Vítejte, paní premiérko. To je vždycky velké potěšení eh, zde eh, uvítat členy vlád. Víme, nebo zdůrazňuji to, protože někteří zde se snaží eh, zbavit radu legitimity, říkat, že nemá legitimitu, zdiskreditovat radu, ale my víme, že ne. A vaše odpovědnost je vždycky o to větší, když předsedáte. To platí pro Rumunsko. Je pravda, že pokud je organizaci práce, administrativní práci rumunského předsednictví. Zde skutečně blahopřejeme, eh, smekáme, zde se podařilo Rumunsko mm, se dobře zhostit tohoto úkolu prvního, kdy poprvé předsedalo v radě a v podstatě i tlačilo mm, velice na některé ty agendy, což je víceméně úspěch podle mě. Ale zde Eh, zde jsou další ty agendy, které nebyly součástí těch 90. To jsou ale významné ikonické. Rada sama o sobě eh, na každé ze svých schůzí tak mm, migrace a azyl vždycky se považuje za to nejdůležitější, za to, co by nemělo být předmětem žádných průtahů a nic jiného nemá takovou prioritu. Ale konstatace je taková, že již čtyři roky to jenom rada tvrdí. A po každé, ve v každých závěrech eh, eh, se říká migrace, migrace, migrace, hranice, hranice a já nevím, co ještě dál. A my čekáme, čekáme na postoj rady k reformě azylu a migrace. Tento balíček, který již byl před dvěma lety navrhnut komisí a kde parlament již se e, většinově vyjádřil, e, tedy pět frakcí již to podpořilo a trvá to dva roky. Co uděláte pro to, aby se to, co jste udělali, aby se to posunulo? A mm, to je také e, role přece předsednictví e, odblokovávat to, co se zablokovalo, zadrhlo, ale ne. Vy jste se rozhodli, že rada bude rozhodovat jednomyslně, i když tady není důvod. A jednomyslnost znamená, že kterýkoliv členský stát to může zablokovat a představte si, že tady u tohoto tématu jich bude více než jeden, kdo to chce zablokovat. Takže je to strašně důležité téma, aby nedělali jste nic. Nic. Stejně jako další členské státy, všech těch 28 v podstatě eh, byli nečinní. A dále, jak řekli předchůdci, je to otázka reputace. Když nějaký stát předsedá Evropské unii, tak je zcela zásadní, aby ten stát v podstatě jaksi reprezentoval hodnoty Unie, je zosobňoval a zde já nehovořím o Rumunsku, Rumunsko jako Maďarsko, jako Polsko, čas, jako všechny státy EU mají zde své místo, ale vláda, vláda, která teď řídí tento stát, ta se Eh, vyznačila tím, že brutálně potlačila mírové manifestace před rokem. To, bylo, to nebylo za vašeho předsednictví, ale bylo to ve vaší zemi, bylo to vaše vláda, která to dělala a je vaše eh, vláda je, mm, mm, mm, je postižena tou myšlenkou, že musí všechno kontrolovat, kontrolovat justici a tak proč? No, aby náhodou nějaký politik nebyl odsouzen za korupci. Takže mm, zde to dělají vlády, které jsou, ty strany, které jsou teď ve vládě u moci, věnují tomu veškerou, eh, veškerou energii a to všechno i nám říká Benátská komise a další orgány jako Rady Evropy to kritizují a pořád eh, je to eh, smeteno ze stolu. Takže vy teď my eh, eh, čekáme tedy pořád ještě na eh, možnost tedy, vyslyš, tedy konat hearing, slyšení s vaším představitelem na toto téma, takže to, co dělá vaše vláda, já myslím, že to není ke cti Rumunsku. Rumunsko si zaslouží více. Děkuji pan Bej, B za skupinu ID. Prosím, máte slovo. Paní premiérko, pane předsedo, milí kolegové, během rumunského předsednictví několikrát jsem jel do Bukurešti na, kon, na to, abych se setkal s ministry, s vládou, i dokonce nedávno, a diskutovali jsme o budoucnosti Evropy. A pokaždé jsme hovořili o velkých výzvách, kterým čelí Evropané a naše civilizace na celém kontinentě, identita, hranice, Eh, ekonomika, ochrana údajů, umělá inteligence, eh, návrat průmyslu do Evropy a potom eh, země, zachování zemědělství. Ale posud u žádného z těchto témat Evropa nebyla schopna jednat efektivně a vůbec ani tam není přítomna v těchto tématech. A navíc volný obchod to ještě zhoršuje nedávno teď s Větnamem či s Jižní Amerikou. A takže přitom to jsou systémy, které jsou nejvíce ničivé, destrukční, nejméně ekologické. A já říkám, že zde rumunská eh, vláda eh, v podstatě eh, E, byla, e, e, byla tedy zde vlastně pod kontrolou Evropské komise a nebyli se schopni udělat nic s tím, aby, aby se tedy změnila ta autokratická vláda, která chce vše kontrolovat ale je to komise samozřejmě, která je strážcem smluv, ta na to dohlíží na principy právního státu, když to rady se mění, ale základní orientace principy zůstávají. Například příkladem je pan Timmermans, který určitě eh, si, eh, po, ne, zanechá tu, eh, ponechá to, tu svoji funkci, tedy mm, vystupovat a, proti těm státům, které údajně porušují principy právního státu. Takže my s ostatními tedy eh, jsme eh, takto eh, tedy mm, mm, nás se útočí, útočí se na vlády, které přece ale byly zvoleny legitimně, ty, mm, a například východní Evropa, na to se úplně zapomnělo, Merkel a Německo Merkelové pořád je všude přítomno, všu, má všude tedy buď své zástupce, nebo aspoň jejich loutky a navíc zde se má za to, že tedy ta ideologie mm, východu a jejich imigrační myšlenky přece e, ty mm, sdílejí i jiní. A navíc východní Evropa má odvážné muže politiky, kteří e, kteří tedy se postavili komisi proti e, kvótám migrantů. Takže zde teď eh, mm, asilové právo. V podstatě to je takový nástroj pro eh, nezákonnou migraci a naštěstí se to zablokovalo tedy eh, v radě díky právě i Polsku a, Rumu a mm, Maďarsku. A zde mm, musíme uznat, že sice to Rumunsko ne, ne, nemělo nějaké spektakulární výsledky, ale aspoň toho mnoho nepo, nezhoršilo. A zde Macronovci, liberálové a e, socialisté a s paní van der Leyen na, e, na, ve funkci e, v komisi, to bude zde, to znamená riziko ještě i za finského předsednictví, větší zrychlení kroků směrem k federálnímu uspořádání a ti, kteří brání národy a lid, tak ty musí být více bdělí, tak aby odmítli to, že by se uh, Ehm, hm, e, e, Evropa tedy nestala takovouto mašinérií. Děkuji paní Tomašič za EKR. Predsjedniče. Děkuji vám, pane předsedo. První rumunské předsednictví Radě Evropské unie eh, přišlo v době mnoha výzev, když se Evropská unie připravovala na odchod Spojeného království a v předvečer evropských voleb. Navzdory tomuto eh, chaosu Rumunsko se osvědčilo, protože mělo jasné cíle a strategie. Rumunské předsednictví mm, mm, si zapamatujeme kvůli důležitosti důležitým iniciativám a také eh, dohodám s Evropským eh, parlamentem, například eh, digitální Evropa, první evropský vesmírný program, nařízení, respektive právní akty o užitkových, těžkých užitkových vozidel a nová agentura pro eh, pohraniční a pobřežní hlídku a tak dále. Ukazuje se tedy, že i nové členské státy mají eh, důležitou a konstruktivní roli eh, v tomto společenství národů. Bohužel ti, kteří měli sledovat rumunský příklad jako příležitost k obnovení důvěry mezi východem a západem, zůstali zaslepení a tudíž v procesu výběru nových vůdců vůdců byly východoevropské země vytěsněny ještě více a to je e, špatná zpráva, e, zejména pro e, tyto země, které se snaží dohánět západní nedávna, nedávný výběr nových zástupců, eh, vrcholových eh, zástupců ukazuje, že mm, země východní a střední Evropy jsou stále ještě upozaďováni. Obávám se, že tato nedůvěra eh, mladých demokracií střední a východní Evropy, jejichž vývoj mm, byl jiný, narůstá. Je nyní jasné, že staří členové chtějí prosadit svou dominanci vždy tam, kde se přijímají strategické politická rozhodnutí. Stále ještě se od nich musíme mnohému přiučit, ale nová Evropa by se neměla stát jakýmsi závěsem nebo mm, mm, přívěsem staré Evropy. Mm, chceme, aby konečně Evropa byla hodná svému motu a sice jednotná v rozmanitosti. Eh, jinak to povede pouze k netolerantnosti a politickým konfliktům, které budou pro Evropskou unii katastrofální. Děkuji. Děkuji, pan Dimitrios Papadimulis za GUE. Děkuji, pane předsedo. Paní Dančilo, ale také pane Ševkoviči, Hovoříme nyní o bilanci rumunského předsednictví. Zhruba dvě hodiny před hlasováním Evropského parlamentu o novém kandidátce, respektive předsedkyni Evropské komise. Vaše předsednictví se odehrálo v složitém období Brexit, evropské volby a také vyostřené sociální a ekonomické problémy. Na pozitivní straně se vám podařilo uzavřít celou řadu témat a úkolů a to si skutečně můžete připsat k dobru. Ale velká témata, která nás se zaměstnávají jako Evropskou unii i Evropský parlament a témata, která zaměstnávají evropské občany, eh, jsou stále ještě nevyřešená a tam nedošlo ani k pokroku. Eh, například požadavek občanů zajistit silnější společný unijní rozpočet, rozpočet, který posílí ehm, soudržnost, protože nerovnosti narůstají, se prohlubují. Také nedošlo k pokroku eh, v sociálním pilíři. To je prostě určitá nálepka po Göteborgu, aniž ehm, ehm, došlo k závazným příslibům a k uskutečnění v praxi. Také nedošlo k eh, k realizaci eh, evropské minimální mzdy. Před několika hodinami nám to paní Ursula von der Leyen opět přislíbila, ale před pěti lety jsem to také slyšel od pana Junkra a eh, stále ještě se nic nestalo v této věci. Nechci být nespravedlivý, proto chci také dodat, že došlo k pokroku, například v přípravě eh, sankcí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 v reakci na agresi Turecka. Eh, a jsem si jist, že i finské předsednictví v této nastoupené cestě bude pokračovat, protože musíme podpořit evropské hodnoty vždy tam, kde jsou ohroženy agresivním chováním našich sousedů. Kromě toho se domnívám, že je rovněž pozitivní, že jste se pokusili v jihovýchodní Evropě jít Eh, pozitivním příkladem uzavřít dohodu mezi Řeckem a Severní Makedonií a nová vláda bez ohledu na to, co řekla před volbami, bude určitě tuto dohodu podporovat. A závěrem, paní Dančilo, Eh, apelují na vás nejenom eh, jménem své frakce, ale také mnoha nevládních organizací. Vím, že i komise tento můj apel podpoří. Chci vás vyzvat, abyste nyní eh, skoncovala s barbarským chováním více než 70 tisíc ovcí má být přepraveno do Golfského zálivu a e, s tím se musí skoncovat. Jde nejenom o lidská práva, ale i práva zvířat. Děkuji. Pan Puk. My za e, stranu e, pro Brexit očekáváme, že tady pronášíme ty nejnepopulárnější projevy, ale Ehm, tady eh, pánové ze strany Renew nastavili vysokou eh, laťku a říkají vám, paní premiérko, jak máte vládnout své zemi. To je pozoruhodné, ale v kontextu ehm, končícího rumunského předsednictví bych vám chtěl poblahopřát a také paní Simoně Haře za ehm, vynikající výkon na Wimbledonu eh, v sobotu byla to skutečně eh, skvělá hra, eh, přesná, silná a inspirovala určitě miliony mladých dívek doma i v zahraničí, aby se pustili do sportu také. Samozřejmě kolektivní eh, rumunská hrdost na její výkon je oprávněna, protože jde samozřejmě o hrdost na tedy rumunskou národnost, nikoli Eh, na nacionalismus, ale národnost. Rumunské vlajky plápolaly eh, během víkendu z, eh, po celé zemi, ale neslyšel jsem dost, dost hymnu. Já myslím, že sport může učinit mnohé, aby svedl lidi dohromady. Nicméně hm, v závěru rumunského předsednictví se vracím k těm čtyřem pilířům bychom eh, měli eh, toto posuzovat na základě vlastních eh, priorit. Hovoříme o ekonomickém růstu, zaměstnanosti. Ekonomický růst v EU je na nejnižší úrovni za poslední tři roky. nezaměstnanost mladých činí 16 v Rumunsku 20 v Francii 30 v Řecku. Celé generace mladých lidí a jejich životy jsou vlastně takto promrhány a na oltáři evropského eh, sjednocování. Tady, takže eh, vlastně Evropská unie také chce svou vlastní armádu a to může pouze povzbuzovat ty, kteří nás chtějí eh, ranit a podkopávat bezpečnost, mm, eh, kterou zaručuje NATO. Ti, kteří eh, mm, nastoupí na naše místo po odchodu Spojeného království, mm, to bude finské předsednictví. Já myslím, že to bude spíš triumf nadějí a očekávání. Místo toho, abychom slavili výsledky rumunského předsednictví, bychom měli oslavovat také úspěch Simony. Hali. Eh, to je skutečně velké vítězství a je to mnohem lepší využití našeho času. Děkuji. I... Eh, adesso... A nyní pan místo předseda Ševčovič. Eh, prosím, vaše reakce. Thank you very much. Děkuji. Vážený pane předsedo, a zároveň bych rád poděkoval váženým poslancům, poslankyním Evropského parlamentu za to, že poukázali na výzvy, které před námi stojí při budování silnější, společné, nerozdílné Evropy. Souhlasím s tím, že musíme udělat ještě více, především v oblasti sociálního pilíře a věřím, že nová komise vezme otázku minimální mzdy a zlepšení sociálních standardů za jednu svých hlavních priorit, a to v celé Evropské unii, tak jak se o tom zmínila i paní Garcia Pérez. Děkuji za to, že jste zdůraznili úspěchy vašeho předsednictví. Pan Kovačev například vyjmenoval všechny ty důležité oblasti, fajly, včetně profesionálního přístupu rumunských vyjednavačů, diplomatů a ministrů. Zároveň bych rád ocenil kvalitní spolupráci s vaším předsednictvím při dokončení všech důležitých oblastí, které bojují proti klimatickým změnám. Udělali jsme toho hodně v rekordně krátkém čase, protože vaše předsednictví začalo v takovém tom přechodném, velice důležitém, zásadním období ukončování legislativní práce, a odvedli jste tuto práci nesmírně profesionálně. Rád bych vám ještě jednou poděkoval a zdůraznil, že to byl veliký úspěch, přestože je to vaše první předsednictví. Vím, jak každý členský stát získá mnoho zkušeností tím, že si zároveň naváže kvalitní kontakty s ostatními evropskými institucemi a partnerskými státy. Čili nebyla to pouze investice do budoucnosti Evropské unie, ale zároveň se to přetaví ještě ve větší profesionalitu vaší veřejné služby všechny tyto zkušenosti, práce, energii, kterou jste investovali do Evropy, to vše se vám vrátí v Rumunsku. Takže vážená paní premiérko, děkuji ještě jednou a blahopřeji k úspěšnému prvnímu předsednictví. Děkuji, pane místo předseda Ševčoviči. A nyní má slovo paní premiérka Dančela. Prosím. Děkuji. Já bych chtěla eh, poděkovat za slova uznání. Ano, Rumunsko nastoupilo do funkce eh, v době plné výzev, eh, kdy tím myslím Brexit například a evropské volby a, mm, takže a navíc ještě eh, vaše činnost se musela koncentrovat do prvních 100 dní. A nám se podařilo uzavřít skoro 100 předpisů. Já myslím, že to je velký krok vpřed. A mm, to je, myslím, příležitost eh, k oslavě pro všechny, kteří věří Rumunsku, že je schopno se zhostit funkce důstojně. Nebylo to snadné, především získat konsensus 28 států s různými prioritami. A víme, že v průběhu rotujících předsednictví platí to, že musíme být takovým zprostředkovatelem, mediátorem a nám se podařilo dosáhnout tohoto výsledku. A pokud jde o víceletý finanční rámec, já jsem, je pravda, že a jsem přesvědčena, že i novému parlamentu a novým institucím se podaří se dohodnout. A Rumunsko tedy <clears throat> v tomto, myslím, udělalo krok vpřed. I to tež platí pro společnou zemědělskou politiku a soudržnost. Lze tedy pokračovat, ale každý projekt, aby byl efektivní, tak musí mít finanční prostředky. Soudržnost je nutná, jednota je potřebná také v Evropské unii. Jenom se soudržností budeme soudržní tak, půjdeme vpřed. Jsem přesvědčena, že společně se nám pokrok podaří a soudržnost je důležitý předpoklad. A soudržnost by měla vést veškeré kroky evropských institucí do budoucna. Pan Todoraky, konkrétně na vás bych řekla toto. předsednictví bylo řízeno eh, naší vládou, to nebyla nějaká diplomatická služba. My jsme spolupracovali s našimi rezorty, s experty, se všemi a eh, dělali jsme to pro Rumunsko a ne proti Rumunsku. Někteří se mě zeptali, zdali věřím, že i eh, rumunští poslanci se sjednotí ku prospěchu obrany image Rumunska, ale jsem zklamána. Prosím, ne, eh, nenosme mm, naše interní problémy, eh, nepřenášejme je na půdu Evropského parlamentu, to by poškodilo image Rumunska. Všichni přece nám blahopřáli. A možná některé věci bylo možné dělat lépe. Ale hodně poslanců zde se vyslovilo kriticky na adresu naší země. Vy jste to udělali v době, kdy eh, místo předseda komise řekl, že je třeba Rumunsku děkovat. pokud jde o zdravotnictví a školství, tak možná ani vy nevíte, jak, jakého úspěchu se podařilo dosáhnout během rumunského předsednictví. My jako Rumunsko, jako předsednická země, jsme byli mediátorem. Nejednali jsme na eh, ve vlastním zájmu a pro nás. My jsme dělali věci důležité pro všechny občany a zde jsme se snažili vždy o konsensus v radě i v komisi a i s poslanci a s předsedou Evropského parlamentu. Všichni jsme pochopili, že Evropská unie je na křižovatce a pokud se nespojíme, tak evropský projekt neuspěje. Musíme si stát po boku. A já doufám, že tato, myš, tato myšlenka nás povede i do budoucna. Občané nepotřebují skandály ti potřebují věci, které mm, jsou podstatné pro jejich každodenní život. Politiky, které jsou jim blízké. A tímto takto tedy dojde k pokroku. Pan Lambert se nás už opustil, ale mm, mm, třeba Eh, když jde o ty eh, důležité fajly, tak my, to je otázka pro Greco, my jsme se hodně tímto do detailu zabývali, i Belgie součástí a toho a eh, Belgie dostala 15 doporučení, které má implementovat. A teď pokud jde o soudce a soudnictví, tak nám jde o nezávislost soudnictví a eh, tak to eh, implementujeme. A závěrem chci poděkovat všem, kteří nám věřili. Eh, víra v Rumunsko, to nebyla víra v rumunské diplomaty, vládu, experty. To byla důvěra v naší zemi, která poprvé hm, se byla ve funkci předsednické země v Unii. A my jsme vlastně postoupili první zkoušku. A já doufám, stejně jako řada z vás, že se nám to podařilo s vyznamenáním. Děkuji za podporu a za vaši spolupráci a přeji hodně úspěchu novému parlamentu. Doufám, že na tomto Evropském fóru kde já jsem také působila 9 let, že i vy uspějete, protože váš úspěch je úspěch pro celou Evropu. Děkuji. Děkuji tím. Uzavírám rozpravu. Děkuji kolegům, kteří eh, se zapojili do diskuze. Děkuji panu místopředsedovi Ševčovičovi, paní mm, Dančila, všem přítomným eh, spolupracovníkům, ministrům a mm, eh, zítra začíná nové proletí. Tím uzavírám. Eh, rozpravu a tím přerušuji jednání až do 18. hodiny.